do jednání a jedná se o zprávu paní Atvol, postup společenství v oblasti lovu velryb. Budeme hlasovat po jménech. Nyní zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Nyní končím hlasování. Přijato. Gratuluji paní Atvol. Dále budeme hlasovat o zprávě pana Beleta o účasti společenství v Evropské audiovizuální observatoři. Budeme hlasovat po jménech. Hlasování zahajuji teď. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. A gratuluji zpravodaji. Další bod na pořadu jednání je zpráva pana Fávy, sankce vůči zaměstnavatelům, kteří nabízejí zaměstnání nelegálně pobývajícím příslušníkům třetí zemí. Máme návrh uh, legislativního usnesení, který je bez pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodaj. Dále hlasování o zprávě eh, paní Jegle o statistice plodin. Jedná se o návrh nařízení. Máme dva bloky pozměňovacích eh, návrhů. Nyní hlasujeme o prvním bloku a to jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijatom. Nyní eh, budeme hlasovat o eh, v návrhu komise v upraveném znění. Kdo jste pro, kdo jste proti, kdo se zdržel. Přijato. Nyní návrh legislativní rezoluce, legislativní usnesení. Eh, budeme hlasovat po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato a blahopřeji všemu zpravodaji. Dále budeme hlasovat o zprávě pana Sajera o aromatizovaných vínech. A budeme hlasovat o návrhu nařízení. Máme dva bloky pozměňovacích návrhů. Eh, první kompromisní eh, pozměňovací návrh hlasujeme pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. Návrh komise a eh, ohledně eh, pozměněného znění, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní eh, návrh legislativního usnesení. Hlasujeme jmenovitě, kdo je pro, kdo je proti. A pardon. Hlasovali jste všichni. Končím hlasováním. A, a blahopřeji panu Sérovi. Dále budeme hlasovat o zprávě paní Vandenburg o snížených sazbách daně z přidané hodnoty. Budeme hlasovat o návrhu směrnice. Máme sedm eh, pozměňovacích návrhů, takže nejdřív první pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bude třeba ověřit. Zahajuji eh, jmenovité hlasování, tedy hlasování o pozměňovací návrhu číslo 1. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. A pozměňovací návrh je zamítnut. Může to tady být docela vzrušo, že? Poznací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych řekl, že to bylo zamítnuto. Bylo to zcela jasně eh, zamítnuto, kolegové. Tak když trváte, tak zahajujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo dvě. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak, to budeme muset ověřit. Pozměňovací návrh číslo 3. Můžeme uh, zahájit hlasování, prosím. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Co se týče pozněcího návrhu 5, tak tam budeme hned hlasovat elektronicky, protože to bude velmi těsné. Zahajuji jmenovité elektronické hlasování. Odhlasovali jste, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 4 opět budeme hned hlasovat elektronicky. Elektronické hlasování tímto zahajuji. Odhlasovali jste, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 6. Opět hned elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. Jasně přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budeme hlasovat o pozměněné verzi návrhu komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení a to jmenovitě. Zahajuji hlasování. Odhlasovali jste, prosím? Uzavírám hlasování. Přijato. Gratuluji paní zpravodajce. Dalším bodem je hlasování o čtyřech návrzích usnesení o údajném využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování. Budeme hlasovat o společném návrhu rezolucí čtyř politických skupin. A máme zde pozněvací návrh 1, o kterém budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji elektronické hlasování. Odhlasovali jste, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o úvodním ustanovení B, odrážka 4, a to odděleně ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? První část byla zamítnuta. Tím pádem druhá část odpadá. A nyní se dostáváme opět k bodu odůvodnění B, odrážka 5, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobrá, tak si to prověříme. Zahajuji tímto elektronické hlasování B, odrážka 5. Odhlasovali jste, prosím? Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o společném návrhu rezoluce jako celku, a to jmenovitě. Zahajuji elektronické hlasování. Odhlasovali jste, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato. Dalším bodem je hlasování o zprávě pana Sariuše Volského o výroční zprávě o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Nejprve pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměvací návrh 5, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Odhlasovali jste, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, opět jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Odhlasovali jste, prosím? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Poté pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozněvací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 a 7, ty jsou stejné, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To mě úplně nebylo jasné, poprosím o elektronické prověření. Takže zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 10. Odhlasovali jste, prosím. Uzavírám hlasování a návrh byl přijat. Nyní návrh legislativního usnesení jako takový jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Odhlasovali jste, prosím? Uzavírám hlasování. Přijato. Blahopřeji panu zpravodaji a nyní přerušíme hlasování a zahájíme formální zasedání.